presidente de Timor-Leste. Welcome to the European Parliament. Vítejte v Evropském eh, parlamentu. Eh, po 18 letech, vážený pane prezidente, vítejte znova v Evropském parlamentu.